Toto je poslední zvláštní zpráva účetního dvora 72020 o implementaci kohezní politiky. Já chci přivítat Pětra Rusa z účetního dvoru. Máte slovo, takže bez dalších ehm, zdržení. Prosím, jste tam? Can you hear me? Sí, tiene siete minutos, gracias. Slyšíte mě? Ano, máte sedm minut. Eh, paní přes předsedající, eh, vážení zpravodajové a členové výboru. Já vás, vám tedy děkuji za vaše pozvání a zájem o mm, naši auditní zprávu. Eh, a sice ten, dnes je to tady zvláštní zpráva eh, číslo 7 z roku 2020 o realizaci kohezní politiky. Když se podíváme na rozpočet na léta 14 až 20, ztrácí se nám signál. We consider that our findings and conclusions from this audit Domníváme se, že naše nálezy a závěry effective management and control systems in the member states for the 2021-2027 period. We therefore follow My tedy eh, sledujeme vývoj v oblasti dvou otázek. A sice zda celkové náklady the post information And second, relying available data on cost enable analysis and taking decisions on legislation and on some simplifying rules. A druhá otázka, zda eh, data, která máme, jsou spolehlivá. Eh, my jsme využívali eh, data komise eh, z direktorátu pro zaměstnanost eh, regio a rozpočtového a kontrolovali jsme situaci v pěti členských zemích. My jsme také hovořili s příslušnými řídícími orgány a auditními orgány v těchto členských zemích. Eh, zjistili jsme, že vzhledem k tomu, že se snažíme zjednodušit celý systém, zabývali jsme se také relevantními studiemi, které se tímto zabývají. Náš audit eh, shledal dvě věci. Za prvé, domnívali jsme se, že náklady eh, fondu eh, na implementaci politiky soudržnosti jsou mm, nízké ve srovnání s jinými podobnými programy. A za druhé, jsme zjistili, že komise sbírá data, která nejsou dostatečně konzistentní a úplná pro to, abychom mohli eh, posoudit eh, například dopad eh, zjednodušených evropských pravidel na implementaci politiky soudržnosti. Náš výzkum ukázal, že komise se skutečně snaží o implementaci dobře, ale bohužel reporting není dostatečný. Zdá se, že kompletní informace jsou pouze v oblasti administrativních nákladů. Zjistili jsme, že ad hoc studie z roku 2018 eh, odhadující administrativní náklady byla založena na vstupních datech, která nebyla úplná a nebyla ani konzistentní, ani koherentní. My jsme eh, tedy z toho vyvodili závěr, že dostupné, dostupné zdroje informací, všem tyto informace nejsou úplné, Eh, ukazují, že administrativní data, eh, administrativní náklady jsou relativně nízké. Nicméně domníváme se, že odhad eh, úspor, který komise dosahuje, je poměrně, poměrně optimistický. Dále se domníváme, že dopady navržených zjednodušujících opatření na léta za minulé eh, víceletý, eh, víceletý, eh, víceleté období financování, že tady, tady opět nemáme dostatek informací. Takže naše doporučení komisi jsou následující. Je třeba, aby se zlepšily zlepšilo hlídání administrativní nákladu tím, že se oznámí, co přesně se bude sledovat. Dále na začátku programového období by komise měla členským zemím eh, již ohlásit, že budou příslušné studie prováděny a také eh, jaké údaje bude pro ně potřebovat a dokdy. Dále komise by měla podporovat členské země dostatečně při eh, shromažďování dat a dále komise by měla v celém procesu zajistit verifikaci všech dat, zejména jejich úplnosti a kvality. Dále doporučujeme, aby se posuzovalo, zda ty administrativní eh, úspory a úspory nákladů se skutečně dosahují. Je třeba, aby se více analyzovaly dopady eh, simplifikačních opatření, eh, jakmile bude dat dostatek. A v neposlední řadě doporučujeme, hm, aby se více rozšiřovaly ověřené administrativní postupy. A to už v období, programovacím období 2014 až 2020, tak aby se eh, ty neefektivní způsoby eh, eliminovaly. Paní předsedkyně, dámy a pánové, Dovolte, abych eh, na závěr poděkoval všem těm, kteří tento, tento audit připravili za vynikající práci. A děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane Ruso. A já bych eh, nyní dal slovo eh, paní Kramon Taubadl na dvě minuty naší zpravodajce. Já budu tedy stručná a začnu těmi otázkami, které bych chtěla položit. Za prvé ve zprávě je napsáno, že eh, vaše eh, přehled o, a analýza o reportingu administrativních eh, nákladů, že se hm, opírá o Eh, zhruba 150 odpovědí z celkého souboru více než 500 eh, úřadů. Eh, je třeba říci, že tedy ta reakce nebo to zapojení do tohoto průzkumu je velice chabé. Čím to je, prosím? Druhá otázka. V některých případech, například odstavec 28, byly všechny náklady financování z tzv. technické pomoci. Proč tomu tak je? Možná, že menší české země mají omezené administrativní eh, kapacity, tak je to tím, anebo je zatím nějaký jiný důvod, například, že některé členské země nemají vlastní implementační eh, kapacity. Pokud je tomu tak, eh, jaký můžeme pomoci? Za chvíli začíná nový eh, cyklus víceletého finančního výhledu a eh, bude také fungovat eh, náš nástroj pro obnovu a odolnost. Domníváte se, že budeme mít dostatečné kapacity pro operační programy víceletého výhledu a zároveň pro toto, tento nástroj obnovy? Ano, děkuji, Jose Manuel Fernandez. Není tady, není připojen tedy. Takže pan Sandor Roda. Děkuji, vidíte mě, ano, je to všechno v pořádku, můžete mluvit. Zjednodušování kohezní politiky, to je něco, co Evropská komise zamýšlela už hodně dlouho a také ostatní instituce. Ale ten simplifikační proces pořád máme na programu, což znamená, že jsme to zatím nedokázali. A nemůže to být náš jediný cíl, nestačí jenom zjednodušovat. Musíme zajistit to, abychom měli také účinnou a efektivní kohezní politiku. Eh, musíme sledovat eh, cíle, které jsou částečně protichůdné a musíme zajistit to, aby ty programy fungovaly způsobem jednoduchým a efektivním. Rovněž potřebujeme dostatek informací o těchto programech a měli bychom zabránit plítvání a podvodům. To je ještě navíc oproti dosavadním úkolům. Klíčovou roli sehrává byrokracie a to nejenom v EU, ale převážně a primárně v systémech členských zemí. A proto je třeba, abychom zavedli formou nařízení harmonizované zjednodušené postupy. Závěrem bych řekl, že se musíme porovnávat také přeshraničně, mezinárodně, Například eh, není třeba se zabývat eh, věcmi dohloubky až na transakční úroveň. Takže například v kohezní politice eh, to už takto existuje. A já bych byl velice rád, kdyby jsme se mohli tedy mezi poslanci podělit o příslušných zkušenostech. Ano, děkuji vám. Nyní je na řadě Pierre Karlskind. Nemáme ho tady, není připojen. Takže dávám slovo Nikoli Nikelisovi za komisi. Dvě minuty. Ano, děkuji vám, paní předsedající. E, děkuji také za e, vážným členům účetního dvora. E, tato zpráva je velice e, dobrá a máme tady několik tady e, dobrých zpráv. Náklady na řízení kohezní politiky jsou nižší než 3%. To je skutečně výborné. To je e, něco, co je třeba označit za zajímavý a pozitivní výsledek. Další věc, která je tady zajímavá, je ta, že ta, že e, e, ty největší marže, které tady jsou, tady vznikají, tak to je v členských zemích. Takže skutečně Eh, tady by bylo třeba skutečně zajistit to, abychom měli kvalitní data a je třeba také v tomto smyslu působit na české země. Já taky vítám eh, to, co říká zpravodajka, že potřebujeme si vyměňovat osvědčené postupu. A dále bych chtěla ještě, chtěl ještě eh, říci, že administrativní kapacity skutečně jsou problémem a budeme se na to soustředovat při rozhovorech s českými zeměmi v oblasti obnovy, ale také politiky soudržnosti, eh, poněvadž to skutečně vždycky patřilo ke klíčovým komponentám našeho dialogu. Děkuji vám. Děkuji. Pan Pietro Russo, máte dvě minuty, abyste reagoval na to, co bylo řečeno. Děkuji vám, paní předsedající. Tak pokud by mě odpovědět na otázku, paní von Kramon, eh, já si myslím, že orgány z větších členských zemí, které nereagovaly na náš průzkum, eh, tak ano, došlo k tomu, ale na to zase není tak hrozné pravděpodobně eh, součástí těch eh, eh, otázek, respektive těch odpovědí na naše otázky byly informace, ze kterých jsme potom čerpali v našich závěrech. V zásadě jde o to, že při eh, řízení těch programů eh, dochází tedy k eh, vzniku administrativních nákladů a možná, že je tam určitý problém, takže tady je možná problém v tom, že členské země možná mm, mají potíže s tím, aby provedli inventuru těchto nákladů. Co se týče té technické asistence, toto je v podstatě historická záležitost a je třeba říci, že v této oblasti není eh, úplně snadné eh, spočítat náklady a výdaje. Ale jak jsme řekli eh, v této zprávě, členské země si mohou vybrat. Eh, jak vlastně eh, budou nakládat s těmi fondy, které jsou pro technickou, eh, technickou pomoc, ale mohou také je použít na vlastní provoz, na operativní náklady příštím víceletém výhledu tady eh, se nám podařilo eh, nějakým způsobem eh, provést prognózu takových těch možná paušálních administrativní nákladů. Takže tady možná jsme přišli na to, v čem je problém. a v zásadě dá se říci, že ani v tom fondu nové generace o implementaci to nebude příliš odlišné. Eh, můžete prosím dospět k závěru, říká paní předsedající. Ano, pokud se týče zjednodušování, tak samozřejmě problémem je byrokracie. Je to hlavní problém který eh, jsme tady už měli další dobu. Dobře, zjednodušení je samozřejmě dobře a eh, můžeme vlastně se tím zabývat slibovolného eh, hlediska. Čili já tady souhlasím s tím, že je to skutečně otevřená věc a je tady ještě hodně práce. Děkuji vám, pane Ruso. Violo, půl minutu. <laughs> Um, Já jsem velice vděčná za tu zvláštní zprávu a také za připomínky komise a auditorů. Bylo zmíněno, že simplifikace znamená také minimalizovat podvody, standardizovat měření, to znamená také snižovat transakční náklady. Myslím, že všechny tyto záležitosti nebo problémy jsou důležité a jak říkali auditoři, je to probíhající práce, to chápu a doufejme, že se nám to podaří při implementaci víceletého finančního rámce a eh, facility na podporu oživení. Zároveň můžeme posílit členské státy, které stále zápasí s některými správními problémy, aby mohly skutečně absorbovat většinu těch prostředků soudržnosti, které jsou jim poskytovány. Mnohokrát děkuji všem, kdo se účastnili diskuze. Máme výsledky druhého kola hlasování ke stanovisku o zřízení facility na obnovu a oživení. 20 pro, 3 proti, 2 se zdrželi a toto stanovisko půjde dále do výboru Bač a Ekon. Máme výsledky vám pošleme také e-mailem. Je něco v rámci různého? Ne? Není tomu tak? Takže jenom na závěr data příštího zasedání 28. 29. října a 10. listopadu. Děkuji všem pracovníkům a tlumočníkům, že zůstali o trochu déle a tímto nám umožnili dokončit naše zasedání. Také, že děkuji všem, kdo umožnil toto zasedání. A jednání je tímto odročeno. Hezký večer.